Tři hodiny už byly, takže začneme. Začneme bodem číslo 9 na pořadu jednání. A budeme projednávat strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Vyslechneme si prezentaci komise a zástupce stáleho výboru KOZY, tedy výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti. Spravodajkou eh, je naše kolegyně paní Rita Borsellino. Možná si vzpomenete, že na eh, poslední konferenci 5. října, která se, konala, která se týkala eh, evropské vnitřní bezpečnosti, komise ohlásila vydání každoroční zprávy a také výbor Kozy se k tomuto tématu vyjadřoval. Nyní máme před sebou e, zprávu komise a požádáme také zástupce rady o doplňkové informace, tedy od zástupce tohoto výboru. Toto bude základ pro naši zprávu z vlastní iniciativy, kterou připraví paní Rita Borsellino. Ta doplní práci, kterou provedla paní Alfano, eh, ta se týkala organizované trestné činnosti a panem Intervaltem. Eh, jeho zpráva se týkala terorismu. Nejprve předáme slovo panu Miroslavu Kubánkovi, kterého bychom zde chtěli přivítat. Jde o místo předsedu výboru Kozy, tedy výboru pro vnitřní bezpečnost. Dále máme zde pana Nunesa Talmejdu, který bude zastupovat komisi a poskytne nám aktualizované informace o situaci v této oblasti. Takže nejprve předávám slovo panu Miroslavu Kubánkovi, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, dámy a pánové, jako jménem pana Rapackého, předsedy výboru Kozy, který si bohužel nemohl zúčastnit dnešního zasedání a to z důvodu eh, závazků, které má v Polsku. Je mi ctí informovat vás o současném stavu implementace eh, evropského politického cyklu, eh, který se týká organizované a závažné trestné činnosti. Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, který je také znám jako výbor kozy což je vlastně francouzská zkratka. Tento výbor byl ustanoven s cílem zjednodušení a posílení operativní spolupráce mezi relevantními vnitrostátními orgány zemí Evropské unie, a to právě v oblasti vnitřní bezpečnosti. Úkolem stáleho výboru je zajistit efektivní spolupráci a také koordinaci v oblastech které pokrývá policejní spolupráce a celní spolupráce. Týká se to tedy eh, orgánů zajišťujících vnitřní bezpečnost. Kozy zajišťuje efektivnost eh, spolupráce, zjišťuje případné nedostatky a poté vydává doporučení k konkrétním krokům, které mají reagovat na nedostatky. Stálý výbor, to musím zdůraznit, se neúčastní vedení operací ani nepřipravuje legislativní akty. Stálý výbor dále napomáhá v tom, aby zajistil konsistentnost akcí Eurojustu, Europolu, agentury pro vnější hranice, Frontex a dalších relevantních orgánů. Tyto orgány se také účastní zasedání stálého výboru jako pozorovatelé. Evropský politický cyklus pro organizovanou a tr- organizovanou závažnou trestnou činnost byl ustanoven eh, na základě závěru Rady z roku 2010 a cílem bylo reagovat na ty nejvýznamnější hrozby v obla- eh, související s trestnou činností. Snažíme se zajistit nejvhodnější spolupráci mezi příslušnými orgány členských států a také evropskými institucemi a evropskými agenturami, stejně tak jako e, se snažíme spolupracovat s příslušnými orgány a agenturami třetích, člen, třetích zemí. Evropský politický cyklus se skládá ze čtyř fází. První fáze spočívá ve vývoji politik na základě posouzení dopadů takzvaného OKTA, které musí nastínit podrobný popis situace uh, hrozeb v Evropské unii. Další fáze je vytváření politik a rozhodování prostřednictvím identifikace na Radě pro spravedlnost a vnitro. Snaží se tam identifikovat určitý počet priorit, ať již na regionální nebo celoevropské úrovni. U, každý, u každé z těchto priorit se vytvoří víceletý strategický plán, a díky tomu poté bude možné vytvořit multidisciplinární a integrované preventivní i represivní opatření. Ty poté vhodným způsobem reagují na hrozby. Fáze 3 ta spočívá v implementaci a monitoringu výročních operačních akčních plánů, které musí být v souladu se strategickými cíly, které byly stanoveny v rámci víceletého strategického plánování. musí se navazovat na multilaterální platformy a stanoví se příslušné cíle. A nakonec fáze čtyři evropského politického cyklu spočívá v podrobném posouzení na konci celého tohoto cyklu a to poté slouží jako vstup dalšímu politickému cyklu, který bude vytvořen později. Rada pro spravedlnost a vnitro také došla k závěru, že bude implementován dvoletý politický cyklus v letech 2011 až 2013. A to na základě e, posouzení hrozeb organizované trestné činnosti z roku 2011. Musíme zohlednit hodnocení původního politického cyklu a poté bude implementován čtyřletý e, cyklus v letech 2011 2014 až 2017, a to na základě posouzení hrozeb organizované trestné činnosti z roku 2013. Kromě toho Kozy dostalo instrukce od Rady SVV, aby předkládala na základě dokumentu, který vypracovalo předsednictví a komise a který se zakládá na oktě z roku 2011 a evropské soktě, z roku 2013 a poté, tedy aby předložila závěry radě, na základě kterých se budou rozhodovat priority a bude se přijímat víceletý plán, jakož i operační plán a díky tomu se také bude koordinovat a monitorovat implementace. Musíme uznat význam hlavních hrozeb, které identifikovala strategie pro vnitřní bezpečnost. A cíl politického cyklu se původně omezoval pouze na závažnou a organizovanou trestnou činnost. V červnu roku 2011 Rada pro spravedlnost a vnitro stanovila následující priority pro boj proti organizované trestné činnosti v období 2011 až 2013. Máme osm priorit. První z nich je oslabit kapacitu skupin, které působí v organizované trestné činnosti a které jsou aktivní nebo e, usídleny v západní Africe které dodávají heroin do a z Evropské unie. Priorita číslo dva snížit úlohu západního balkónu, Balkánu jako klíčová zóna, přes kterou, přecház, přes kterou procházejí nelegální látky určené pro Evropskou unii. Působí zde i organizované skupiny, včetně albánsky mluvících organizovaných skupin. Priorita číslo 3. Musíme oslabit kapacitu organizovaných kriminálních skupin které se účastní nelegálního přistěhovalectví do Evropské unie, zvláště prostřednictvím nebo směrem eh, z jižní a jihovýchodní Evropy, zvláště v souvislosti s Tureckem a jižním středomořím eh, v blízkosti severní Afriky. Další priorita snížit výrobu a distribuci syntetických drog v Evropské unii, včetně nových psychoaktivních látek. Další priorita je narušit eh, dodávání nelegálních látek do Evropské unie, včetně kokainu, heroinu, kanabisu, padělaného zboží a cigaret. Další priorita. Boj proti všem podobám obchodování s lidskými bytostmi a pašování lidí, a to tak, že se zaměříme na organizované kriminální skupiny, které provádějí takovéto činnosti. Konkrétně se musíme zaměřit na jižní, jihozápadní a jihovýchodní eh, centra trestné činnosti v Evropské unii. Další a poslední prioritou je snížení všeobecných kapacit mobilních eh, organizovaných skupin, které se účastní trestné činnosti. A nakonec osmá priorita, poslední, je posílení boje proti organizované trestné činnosti a zneužívání internetu eh, organizovanými skupinami. Kosy, kozy má za úkol koordinovat, podporovat, monitorovat a hodnotit implementaci strategických cílů a vydávat výroční operační akční plány pro každou z těchto priorit. Výbor dále musí zajišťovat konsistentnost při implementaci operačních akcí, což je nutné pro posílení vnitřní bezpečnosti v Evropské unii. Spadá sem také efektivní spolupráce mezi příslušnými národními orgány a také mezi evropskými agenturami. Výbor Kozy také dostal za úkol od Rady SVV, aby zajistil, že kroky, že budou podniknuty vhodné kroky pro implementaci strategie a že tyto kroky také budou v souladu se strategickými cíly, které výbor přijme. A také bude schvalovat eh, operační akční plány. Od června do října 2011 Evropská komise, kterou podpořilo předsednictví a Europol, pořádala workshop, a to pro každou z těchto priorit. Akcí se zúčastnili eh, experti z členských států a evropských agentur a hlavním cílem bylo vypracovat strategické cíle pro každou z těchto priorit. Zároveň musím zmínit, že podle závěru Rady SVV o vytvoření a implementaci evropského politického cyklu v úvodním dvouletém cyklu budou stanoveny strategické cíle, místo toho, aby se vyjádři, vytvářel plný, eh, plnohodnotý víceletý plán. Takovéto kroky se předpokládají až pro ten plný čtyřletý cyklus. Strategické cíle poté byly předloženy výboru Kozy, který je přijal 8. září. V říjnu roku 2011 Europol pořádal workshopy, jejichž cílem bylo vytvořit výroční operační akční plány pro každou z těchto priorit. Probíhalo to na základě strategických cílů, které byly přijaty v minulosti výborem Kozy. Práce na těchto výročních operačních akčních plánech byla nedávno ukončena a plány budou předloženy výboru Kozy ke schválení, a to v říjnu, eh, pardon, v prosinci. Poté, co budou tyto plány schváleny, vstoupí do implementační fáze, a to na začátku roku 2012. Výbor Kozy samozřejmě bude monitorovat pokrok, ke kterému dojde v rámci každého operačního akčního plánu, a to jednou za šest měsíců. Víceletá platforma pro spolupráci, která má reagovat na prioritní hrozby, Evropská multidisciplinární platforma proti kriminálním hrozbám, která má zkrátku EMPACT. To tedy navrhuje předsednictví, aby byla předsednictví navrhuje, aby byla takováto platforma vytvořena a jejím úkolem bude monitorovat implementaci operačních akčních plánů. Dále se bude zabývat respektive práce, která se týká konečné podoby takovéto platformy, stále ještě probíhá. Operační opatření přijaté v rámci evropského politického cyklu budou dále zohledňovat v konkrétních oblastech i externí dimenzi evropské bezpečnosti. Stejně tak zohlední vyhledávání a zabavování majetku z trestné činnosti. Na základě společného dokumentu o posouzení o posílení vazeb v oblasti společné eh, bezpečnostní politiky a, bezpečn- a eh, spravedlností. Tam jsme se snažili posílit spolupráci s dalšími výbory a snažili jsme se identifikovat, v jakých dalších oblastech bychom mohli posílit spolupráci. Tento dialog stále ještě probíhá. Výbor Kozy také přijal iniciativu, která se týká administrativního přístupu v prevenci a boji proti organizované trestné činnosti. To bylo založeno a je to také v souladu se závěry Rady SVV o mobilních kriminálních skupinách. Dokument byl přijat eh, v prosinci 2010 a to tak, že dojde k rozšíření působnosti kontaktních bodů, tak abychom se mohli zaměřit i na mobilní skupiny a i na jiné fenomény organizované a závažné trestné činnosti, tak jak je to identifikováno v evropských prioritách a jak je to součástí evropského politického cyklu. Evropský politický cyklus pro organizovanou a závažnou trestnou činnost je jedinečným nástrojem. Je to vlastně první e, svého druhu a přímo vlastně převádí politické priority do konkrétních operačních kroků. Zatím účelem také stanovuje jasnou metodiku, pomocí které se bude se budou vytvářet a implementovat a hodnotit eh, priority v oblasti boje proti závažné trestné činnosti. K tomu musíme mít koherentní multidisciplinární přístup, který přispěje k lepší konsistentnosti, efektivnosti a odpovědnosti prováděných kroků. Vážení členové Evropského parlamentu, chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost a jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Děkuji vám. Mr. Kumáne, jako- Děkuji, pane Komárku. A nyní promluví pan Nunes Dalmeida za komisi. Děkuji, pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci. Jsem velmi poctěn, že jsem byl pozván vaším výborem, abych předložil první výroční zprávu o realizaci strategie, která vyšla minulý pátek. Před rokem, jak víte, komise schválila sdělení o interní bezpečnostní strategii v akci Evropské unie. A tady čelíme hlavním bezpečnostním vyzvám v letech 2010-2014. Za tímto účelem Sdělení definuje pět prioritních oblastí, kde Evropská unie může poskytnout skutečnou přidanou hodnotu a může nabídnout konkrétní kroky. Boj proti závažné trestné činnosti a organizované trestné činnosti, terorismus a počítačová kriminalita a posílení eh, řízení našich vnějších hranic a v neposlední řadě vybudovat odolnost vůči přírodním a dalším katastrofám. Tyto cíle jsou klíčové pro budování otevřené a bezpečné Evropy, jak je předpokládá stokholmský program. Údaje Eurobarometru ukazují, že 8 z 10 Evropanů souhlasí s tím, že těchto pět klíčových výzev jsou důležité pro vnitřní bezpečnost EU. Řada Evropanů je také přesvědčena, že hrozby v této oblasti budou narůstat v následujících třech letech abychom zamezili tomuto scénáři členské státy, instituce EU a agentury EU usilovně spolupracují na každodenním základě, aby naplnili tuto strategii. Rok po schválení tohoto sdělení je na čase vyhodnotit, čeho EU dosáhla a zabývat se vnitřní bezpečností EU v každém z těchto pěti cílů. Čeho jsme dosáhli v roce 2011? Rok 2011 byl příslibem pro realizaci vnitřní strategie. Avšak hrozby, které jsme zaznamenali v roce 2010, nejsou o nic menší roce 2011. Z těchto priorit můžeme informovat o následujícím pokroku. Za prvé, co se týče boje s organizovaným zločinem. Značný pokrok byl dosažen v roce 2011, zejména pokud je o naplnění strategie zejména díky návrhu Komise pro evropskou legislativu o údajích o jménech cestujících na letech vstupujících a opouštějících území EU a, balíč, a protikorečním balíčku. Avšak další pokrok je nezbytný v oblasti justiční a policejní spolupráce a také v rozvoji správního postupu v boji se závažnou kriminalitou. Pokud je o terorismus a radikalizaci, Výsledky zahrnují vytvoření evropské sítě o, o světě v oblasti radikalizace. Také došlo k, k, ke schválení sdělení o systému sledování financování terorismu, zlepšení bezpečnosti pozemní dopravy a zamrazení aktiv teroristů to jsou pokroky, kterých je potřeba. Počítačová kriminalita se do, zdárně, boj s počítačovou kriminalitou se zdárně rozvíjí a byly vytvořeny krizové týmy reagující na evropskou kriminalitu. Nicméně komise vyzývá členské státy, aby přijali naléhavé kroky pro ratifikaci Budapešské úmluvy, která poskytuje rámec pro mezinárodní spolupráci v této oblasti. Pokud je o sledování hranic, vytvoření evropského systému ostrahy na hranicích Eurosur běží. Nicméně spolupráce mezi jednotlivými agenturami na národní úrovni musí být zlepšena. Pokud je o krizový management, i zde byly podniknuty kroky vpřed. Tyto práce byly zájem v roce 2011, například v oblasti vyhodnocení rizika. Avšak zpráva zdůrazňuje potřebu další snahy v oblasti krizového managementu. Zpráva také zdůrazňuje pokročilou práci provedenou vzájemu překlenutí aspekty vnitřní a vnější bezpečnosti v rámci EU. Několik iniciativ má podpořit spolupráci a koordinaci, zahrnuje praktickou spolupráci v boji s terorismem, přeshraniční kriminalitou a nelegální migrací v západním Balkánu, rohu Afriky a Sahelu. Kromě toho EAS a komise připravili společný dokument o posílení vazeb mezi společnou bezpečnostní obranou politiku na jedné straně a jednotlivými subjekty v rámci oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. A to zahrnuje možné, možnou spolupráci mezi policejními misemi a Europolem. Co je třeba udělat? Rok 2011 zaznamenal vývoj bezpečnostních trendů v pěti oblastech, které jsme definovali loni. Nové hrozby, zahrnují například od rychlý postup internetových technologií, potenciální dopady probíhající ekonomické krize a dopad vnější dimenze bezpečnosti. Tyto a další vývoje činí nezbytné, aby Evropská unie schválila vstřícný postoj, pokud je o realizaci vlastní strategie. V tomto směru naše zpráva zúrazně, že některé otázky musí být dále zvažovány a je třeba navrhnout konkrétní kroky členským státům a Evropské komisi. Další pokrok je nezbytný v nadcházejícím roce, zejména v boji proti závažné a organizované kriminalitě a také je třeba čelit počítačovým hrozbám. Pokud je o boj proti závažné a organizované kriminalitě, je třeba vědět, že nová oblast kriminality se objevuje. Vidíme stále mobilnější a pružnější skupiny, které působí v rámci různých eh, států a oblastí kriminality. Kromě toho jim napomáhá široké využívání internetu. Existují úzké vazby mezi teroristickými skupinami a skupinami organizovaného zločinu, které se stále více šíří. A i když jejich cíle jsou odlišné, teroristické skupiny využívají další formy kriminality, aby financovaly své teroristické činnosti. Boj se závažnou organizovanou kriminalitou může přispět také k boji proti terorismu. Jeden z hlavních prvků pro řešení výzev týkajících se boje proti kriminalitě je přezranční spolupráce a výměna informací mezi národními úřady. Avšak legislativa EU, zejména švédská iniciativa a rozhodnutí z Prymu, nejsou ještě zcela naplněna v členských státech. Také litujeme různých nástrojů toho, že různé nástroje v oblasti justiční a policejní spolupráce zatím nebyly ratifikovány nebo realizovány členskými státy. Evropští občané musí mít jistotu, že dochází k efektivnímu narušování zločinných spolčení a že to je doplněno spoluprácí na spravedlivém potrestání. Je udělat mnohem více pro zabavení a zadržení aktiv pramenících trestné činnoty, a celková hodnota zamrazeného majetku v EU je nízká. Organizovaní zločinci se snaží reinvestovat tyto prostředky do legálních aktivit, to znamená, že je potřeba přísnějších pravidel pro praní špinavých peněz a pro infiltraci do legální ekonomiky. Co budeme dělat v roce 2012, abychom reagovali na tyto výzvy? Navrhneme balíček o zabavení a konfiskaci aktiv vycházejících z trestné činnosti. Předložíme návrh o reformě Europolu, Eurojustu a CIPOLu spolu s Evropským systémem výcviku pro policejní odborníky. Vytvoříme strategii finančního vyšetřování a na, předložíme návrh revidované směrnice o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. A budeme také naplňovat švédskou iniciativu a rozhodnutí z Primu a model výměny informací v tomto směru. Pokud jde o boj s počítačovou kriminalitou, kybernetická hrozba stále roste a Evropská unie je klíčovým cílem pro kybernetickou kriminalitu. Dochází k širokému používání ekonomiky na internetu a platebních systémů a díky tomu sofistikovanost a technický vývoj se neustále posouvá ku předu. Nové technické trendy, cloud computing, používání mobilních přístrojů, neustále umocňuje hrozby, kterým čelí policie. Široké používání internetových technologií v Evropské unii také bylo bezprecedentní expanzi v trhu, na trhu, z, z, kde se krade duševní vlastnictví a dochází ke zneužívání dětí. Členské státy musí sjednotit své úsilí a vytvořit společnou reakci na tyto jevy. Naše první výroční zpráva také podtrhla, co je třeba v této oblasti udělat. V roce 2012 má dojít k vývoji strate- globální strategie v kyberprostoru. Je třeba, aby bylo vytvořeno Evropské středisko pro kybernetickou kriminalitu, které má vzniknout v 2013 a je třeba úzce spolupracovat se Spojenými státy a, vytvář, a vycházet z činnosti pracovní skupiny EU-US v této oblasti. Naši polští kolegové zdůraznili politický cyklus. My jsme plně přesvědčeni o této otázce a my jsme s tím plně také spolupracovali. Naplnění akcí, které byly definovány v, ve strategii EU, budou klíčové v následujících letech, abychom se vyrovnali s těmito výzdami. A to nebude stačit třeba aby se to promítlo do konkrétních plánů a akcí. A v tomto směru, jak už jsem řekl, komise vítá metodiku harmonického politického cyklu EU, který, se pro, který promítne politické priority a hodnocení hrozeb do operativních akčních plánů v oblasti závažné mezinárodní organizované kriminality a řízení hranic, počítačové kriminality. A plně podporujeme závěry Rady z června 2011, které podpořily osm priorit pro boj s organizovaným zločinem v letech 2011 až 2013. V rámci bezpečnostní strategie spolu s politickým cyklem EU Rada a komise se zavázaly ke konzistentnímu přístupu a k konzistní, konzistentnímu vytvoření priorit. Místo předseda výboru KOSY vám poskytl aktuální informace o těchto operativních otázkách a o klíčové úloze, kterou výbor KOSY sehrává v této oblasti. Vážené poslanky, vážení poslanci, Evropský parlament sehrává klíčovou úlohu a proto je zásadní vám poskytovat informace a věřím, že tato výroční zpráva o vnitřní bezpečnosti vytvoří příležitost pro společnou diskusi na pravidelném základě a my plně podporujeme iniciativu parlamentu zabývat se strategií vnitřní bezpečnosti EU a zpráva paní Borsina v tomto směru příspěvkem a věříme, že zde se také odrazí zjištění této výroční zprávy. Jak už jsem řekl na začátku, rok 2011 byl slibným zahájením pro strategii, bezpečnostní strategii v akci, ale následující tři roky budou znamenat realizaci těchto kroků, ale máme mnoho práce před sebou. EU musí být připravena reagovat na nastupující bezpečnostní hrozby a proto strategie vnitřní bezpečnosti musí nadále odrážet veškeré akce v tomto programu. Děkuji vám za pozornost a těším se na konstruktivní výměnu názorů s vámi. Děkuji mnohokrát. Move to our rapporteur, Mrs. Děkuji, nyní předám slovo paní zpravodajce Ritě Borsalino. Eh, která zahájí seznam řečníků, kteří mají zájem se vyjádřit. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že se k tomu mohu vyjádřit. Drazí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat eh, panu místopředsedovi výboru komisi a předsedovi a zástupci komise za velice zajímavé příspěvky. Komise ve svém příspěvku poukázala na to, že jak přístup členských států, tak přístup komise na rok 2012 budou diskutovány a je třeba se věnovat. Potřebujeme samozřejmě obšírnou analýzu situace vnitřní bezpečnosti v Evropské unii, ale je třeba si uvědomit, že je to vždy už se propojeno s vnější bezpečností Evropské unie. A to je otázka, na které musíme velice úzce spolupracovat. Chtěla bych změnit několik aspektů, které se stanou součástí mé zprávy vlastní iniciativy, kterou předložím v lednu a kteréž nyní v prosinci diskutuji se stínovými zpravodaji. Prvním aspektem je to, co čemu říkáme police recycle, O co jde? Jde o implementaci politických priorit, o jejich přetváření v konkrétní opatření. Týká se to organizovaného zločinu, počítatové kriminality a ochrany hranic. Myslím si, že Evropská strategie pro vnitřní bezpečnost a policy cycle jsou nástroje, které se navzájem doplňují a proto je důležité těmto dvěma aspektům věnovat posílenou pozornost. Myslím si, že úloha Evropského parlamentu, tedy demokratická kontrola, je něco, co musí předcházet strategii a musí to strategii doprovázet a být to hm, jak si přítomno i v konečné fázi. Myslím si, že metodika, ke které se přistoupilo, je správná, ale chci říct si, že další politický cyklus, který začíná rokem 2000, 13 musí eh, být eh, prováděn se zapojením Evropského parlamentu a národních parlamentů. Já mám pocit, že tady chci říct, že role Evropského parlamentu a národních parlamentů je reálná a musí být odpovídajícím způsobem zohledněna. Týká se to samozřejmě i nového uspořádání prostředků, které jsou dány k dispozici v rámci nového víceletého finančního rámce. O tom jsme hovořili dnes dopoledne. Další aspekt, o kterém bych se ráda zmínila, je justiční a policejní spolupráce, posílení orgánů, které máme v této oblasti k dispozici, protože toto vše posílí naši strategii pro vnitřní bezpečnost. Je to něco, co jsem ve zprávě, nebo co ve své zprávě značně zdůrazním. Co se týče strategie pro vnitřní bezpečnost Evropské unie a komise, se mnou jistě bude souhlasit, tato strategie musí být úzce doprovázena i bezpečností na vnějších hranicích unie. A ráda bych eh, zmínila toto. Mám pocit, že výměna informací na interinstitucionální úrovni je nedostačující. Ukázalo se to také na rozhodnutí, které bylo nedávno přijato výborem LIBE a které se týkalo informací ohledně dopadu evropských politik v oblasti terorismu a boji proti organizovaného zločinu. A na závěr bych ráda podotkla, že co se týče justiční spolupráce, tam je třeba samozřejmě zohlednit zásadním způsobem základní práva. Musí to být výchozím bodem pro naši strategii vnitřní bezpečnosti a Unie se musí zavázat k dodržování základních lidských práv, protože toto je základním pilířem oblasti bezpečnosti a svobody. Oba, obě dvě oblasti jsou spolu neoddělitelně propojeny věci, které jsme zažili, nebo ty události, které jsme zažili v Oslu a na ostrově Utoja, bohužel jasně ukazují, že základní lidská práva a princip nediskriminace jsou zásadně důležité v oblasti vnitřní bezpečnosti. Toto je něco, bez čeho se neobejdeme, pokud chceme pracovat účinně a efektivně. Děkuji kolegům, komisi a zástupci výboru komis. Kozy. Děkuji a nyní má paní Latford. Děkuji, pane předsedo. Toto je podle mého názoru zajímavá zpráva. Možná to trochu nahání strach, když si pomyslíte, že Evropská unie na této problematice pracuje již 25 let a stále ještě před námi stojí obrovské výzvy v oblasti eh, trestné činnosti. A navíc se objevují nové hrozby, například v oblasti počítačové trestné činnosti. E, dále je například významnou hrozbou velikost e, trestné činnosti, objem. A my v tomto dokumentu máme obsaženou řadu iniciativ A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby členské státy přijaly vážné závazky, závazky, ke kterým se již eh, přislíbili. Myslím, že asi osm členských států ještě neschválili eh, dokumenty Rady Evropy o kybernetické trestné činnosti a to je znepokojující, když si vezmete, jak eh, velký, jak velký význam přikládá Evropská unie této problematice společně se Spojenými státy. Takže musíme dostat svým závazkům, ke kterým jsme se již zavázali, ty musí být plně respektovány předtím, než začneme vytvářet novou legislativu a předkládat nové návrhy. Samozřejmě, pokud existuje nějaký nedostatek, nějaká díra, ta bude muset být eh, doplněna, ale někdy si říkám, zda by jenom nebylo lepší soustředit se na to a implementovat to, co již bylo schváleno. Už uplynulo několik let od schválení prumského rozhodnutí a švédské iniciativy a já si nejsem úplně jistá, jak na tom jsme v těchto oblastech. Nevím, zda jsou tyto dva dokumenty opravdu operativní, operační. Dále někdy mám pocit, že ve výboru se často vyjadřujeme, zmiňujeme obavy e, související se zhromažďováním informací, například PNR, a také obavy, které se týkají uchovávání informací. Ovšem, každý Každého se to týká, například při cestování letadlem nebo při posílání e-mailů. Nicméně dos- dosáhli jsme pouze malého pokroku, pokud jde o zmražení a zabavení majetku z trestné činnosti. Takže na co soustředíme naše cíle? Nevím, zda se soustředíme na ty správné věci. Také mě trochu odradilo to, že na straně 9 se píše, že bylo dosaženo velkého pokroku v boji proti organizované trestné činnosti a to konkrétně díky návrhu Evropské legislativy o PNR. To ovšem zatím ještě není operativní a jak tedy můžete dosáhnout pokroku prostřednictvím něčeho, co zatím ještě neexistuje. To je mi zása- záhadou. A dále ten balíček o e, protikorupčních opatřeních, to se zde zmiňuje a také to zatím ještě není operativní. Já tedy nevím, jakého pokroku se nám vlastně v praxi podařilo dosáhnout v této oblasti, tedy v boji proti organizované trestné činnosti. Takže je tam řada dobrých myšlenek, ale v praxi si člověk říká, jak úspěšní vlastně jsme, jak úspěšně bojujeme proti těmto eh, významným hrozbám. A ještě několik menších poznámek. Je mi velkým potěšením, že komise z velké části odkazuje na extremismus, násilný extremismus v kontextu terorismu. Ale byla bych ráda, kdyby komise vyslyšela tu žádost nemluvit o radikalizaci. Někdo například může být radikální, ale neznamená to, že je zároveň násilný extremista. Takže já bych poprosila o to, abychom se vyhnuli slovům radikální a radikalizace a spíše použili termín násilný extremismus. Dále, nevím, zda DG pro vnitro se někdy zabývalo tím, že bychom se zaměřili na otázku soukromí. Je to také kontext ochrany údajů a souvisí to s bezpečností. Jde o to, že dodavatelé softwaru by museli poskytovat záruky o bezpečnosti svých produktů, které nabízí. Většinou tomu tak není. Samozřejmě veškerá odpovědnost se přenáší na uživatele, aby zajistil bezpečnost, ale pokud bychom vyžadovali takovéto záruky, mohli bychom zaznamenat změnu. Změnu v naší schopnosti udržet údaje v bezpečnosti, aby byly bezpečné proti počítačové trestné činnosti. Nevím, zda by to příslušné generální ředitelství mohlo zvážit. Děkuji vám. Děkuji. Další kolega, prosím. Děkuji, pane předsedo. Sdělení zprávy, první výroční zpráva o implementaci evropské vnitřní bezpečnosti. První věta se zmiňuje o dramatu, ke kterému došlo eh, v Norsku, kdy bylo eh, zabito řada, byla zabita řada mladých lidí a došlo eh, k problémům i na ministerstvu. Nicméně, dále se tam píše, že desetiletí po roce 2001, v tomto desetiletí, existují stále hrozby ze strany islámského terorismu. Minulý týden se k nám dále dostali z Německa informace o tom, že pravicoví aktivisté, aktivisté je asi špatné slovo, ale pravicoví teroristé z východní Evropy zabili, různé, zabili několik tureckých občanů. Došlo k tomu v Německu a bylo to považováno za vraždy Turků. Mluvilo se o tom o takzvaných vraždách Donner, čím se odkazovalo na uh, tento typ restaurací. A my nejsme schopni eh, předem zachytit takovéto problémy, takovéto teroristické útoky. A já bych měla otázku na komisi a na parlament. Víme vlastně, jaké hrozby před námi stojí a reagujeme na ně vhodným způsobem. Pokud eh, má komise nějaké statistiky, eh, statistiky, mm, které ukazují, že se musíme zvláště chránit před islamistickými teroristy, mohla by nám komise takovéto statistiky ukázat. V roce 2010 eh, Europol vydal zprávu, kde se ukázalo, že 9 z 10 případů že u deseti případů, které byly vyšetřovány, pouze tři souvisely s islamisty. Já na to nejsem odbornice, ale mám problém s tím, že vydáváme velké finanční prostředky a e, velké úsilí, když řešíme hrozby, které si nemůžeme ověřit. To je podle mého názoru problematické. My se zakládáme na informacích od organizací, které nebyly prověřeny. Nevíme přesně, odkud pochází takovéto hrozby. A například se ukázalo, že hrozby minulého roku pocházely od jinut, z jiných stran. A z toho důvodu je obtížné podpořit ten návrh, který máme na stole před sebou. Dále se domníváme, že je problematické, že pohraniční kontroly jsou zapracovány přímo do bezpečnostní strategie – Mnohé osoby, které překračují naše vnější hranice, jsou turisté, migranti a osoby, které rádi v Evropské unii uvítáme. A nemusí se vždy jednat o problém. Takže, když se dívám na pohraniční kontroly, které jsou součástí vnitřní bezpečnosti, to podle mého názoru vysílá špatný signál. A když se dívám na ten návrh komise, který se týká tohoto tým, tématu, píše se tam například, že vyzýváme členské státy, podporujeme členské státy, aby se aktivně účastnili dialogu v oblasti migrace, bezpečnosti se zeměmi Afriky a středním, vý, e, středním východem. Já myslím, že bychom opravdu měli členské státy podporovat v tom, aby tak jednali, ale z perspektivy bezpečnosti nebo vytváření demokracie. Já si myslím, že to není stejné. Když se díváme na spolupráci se sousedy, měli bychom na to nahlížet jako na spolupráci a ne na, jako na strategii vnitřní bezpečnosti. Takže chtěla bych se komise zeptat, zda souhlasíte s tím, že potřebujeme lepší důkazy od nezávislých organizací předtím, než dojdeme k nějakým závěrům o e, důvodech krize a zvláště když e, Vytváříme vazby mezi trestnou činností a terorismem. Na čem se zakládáme? Dále rád bych, abychom měli lepší argumenty v tom, co komise říká, tedy v tom, že rozpočtové škrty vedou k tomu, že Evropa je méně bezpečná a také proč v, těchto, v tomto období eh, hospodářské krize vytváříme velmi ambiciozní programy, jako například pohraniční balíček, snažíme se monitorovat všechny cestující, přijíždějící a odjíždějící z Evropské unie. Jak se toto dá odůvodnit? Můžeme opravdu říci, že bychom měli takto vydávat finanční prostředky. A nakonec já jsem položila otázku, která se týkala mandátu Europolu. Vydává informace Europol, které my si nemůžeme ověřit a Eh, na Europol nikdo nedohlíží. My na ně ovšem stále spoléháme v našich analýzách. A ještě poslední otázka. Komise navrhuje, že situační centrum bude mít úlohu při posuzování naší vnitřní bezpečnosti, ale komu bude toto centrum odpovídat a odkud bude získávat své informace. A poslední, úplně poslední věc, když mluvíme o evropské strategii vnitřní bezpečnosti, měli bychom jasně stanovit definici toho, co to znamená. Organizovaná trestná činnost a terorismus a dále přírodní pohromy, eh, ty bychom měli jasně definovat tak, aby situace byla transparentnější. Děkuji. Just, just let me remind you that right from the start of this... Chtěl bych ještě připomenout, že na začátku Eh, zasedání mi bylo sděleno, že kolega bude brzy odcházet, asi ve tři čtvrtě na čtyři, protože má jiné závazky. Takže mohli bychom se nyní zaměřit, eh, tedy mohli bychom se nyní vyhnout eh, těm věcem, na které bude on odpovídat. Děkuji vám. Děkuji. Chtěla bych ráda položit několik otázek ke třema záležitostem. Ta první je boj proti syntetickým drogám. Mám takovou doplňovací otázku. Existuje v jednotlivých členských státech eh, vždy stejná legislativa, která se týká potírání nelegálních drog na jedné straně a potírání syntetických drog na, druhou, na druhé straně, nebo tam jsou v tom rozdíly, jsou tam činěné rozdíly. A nyní ještě k syntetickým drogám. Otázka se týká toho, zda se obchodují zejména přes internet nebo pomocí klasických eh, dílerských cest. A dále Další otázka se týká boji proti obchodu s lidmi. Chci se zeptat, do jaké míry se to omezuje na justiční a policejně technická opatření, respektive do jaké míry je tam zapojeno i potírání nelegálního zaměstnávání. A na závěr téma počítačová kriminalita. Doslechli jsme se, že je tam zavedena velice široká definice zločiny, které známe z reálného světa a rovněž zločiny, ke kterým dochází na internetu a navíc rostoucí útoky hackerů na veřejné a státní orgány a dále. Se s tím pojí i problém kradení údajů a identit. A já se tedy chci, chci zeptat, pokud je to opravdu tak velkým problémem, neměli bychom si zvážit, zda opravdu potřebujeme veškeré ty databáze, o kterých aktuálně diskutujeme, protože samozřejmě, když budeme sbírat málo dat, tak to samotné bude ochranou proti zneužívání dat a jejich scizování. A dále se chci zeptat, zda bychom nemohli efektivní potírání kriminality dosáhnout pomocí lepšího nasazení personálu v rámci vyšetřovacích a justičních orgánů na namísto tedy veškerých těch zmiňovaných databází a dále počítačová kriminalita, do jaké míry to má požadavky na ochranu údajů a na bezpečnost údajů, protože to je samozřejmě něco, co neustále musí být zaručováno. A není to možné zaručit jednou pomocí tím, že se zavede bezpečnostní, bezpečný systém. Děkuji a nyní pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný. Chtěl bych se zmínit pouze o jedné věci a to je otázka kybernetové bezpečnosti a kybernet, kybern, počítačové bezpečnosti a kybernetické kriminality. Několikrát zde znělo, že zejména co se týče počítačové kriminality, že se to týká zejména dětské pornografie a porušování práv duševního vlastnictví. Mně se to zdá poněkud zvláštní, že to jsou ty, to je, ty jediné dva příklady, které zde stále uvádíme, že zrovna tedy toto. A navíc schrnout tyto dva příklady do jedné věty, to mně připadá poněkud zvláštní, protože ta jedna věc to je těžký zločin. To je něco, co my chceme všichni tvrdě potírat a mnohem lépe potírat právě na internetu. A to druhé, tedy porušování duševního vlastnictví na internetu, to je fenomén, který ve většině případů není zločin, ve velké většině případů se o zločin nejedná, spíše jedná, se jedná o takový lehčí přestupek. Je to sice klasifikováno ve většině případů jako trestný čin, ale je to tedy lehký trestní čin, lehké porušení práva. A já tedy nechápu, proč to je obsaženo takto společně v jednom dokumentu, který se týká, který se týká strategie pro vnitřní bezpečnost. Co to tam vlastně pohledává? Samozřejmě přejeme si bezpečnost na internetu, Přejeme si lepší prosazování práva na internetu, to jistě ano, ale není přeci tady nehovoříme o například o porušování ochrany údajů prostřednictvím privátních aktérů a rovněž také nehovoříme o porušování práva spotřebitelů pomocí podniků či podnikatelů, kteří, které distribuují své produkty prostřednictvím internetu. My zde přeci hovoříme o vnitřní bezpečnosti. A jak se to tedy týká potírání porušování duševního vlastnictví, zejména těch lehkých případů přestupků, například lidé, kteří si přes internet vyměňují hudbu. Já opravdu nechápu, co to tady pohledává v tom dokumentu. Já bych rád si vyslechl vysvětlení komise a dalších zástupců této věci. Děkuji. Předseda paní Intveld. Um, děkuji. Velmi stručně tři body. Za prvé, plně souhlasím s Janem Albrechtem jaká je definice vnitřní bezpečnosti. Zmínil práva duševního vlastnictví a já jsem slyšel, slyšel jak komise hovoří o právě o hrozbě vůči právům duševního vlastnictví. Co je to za řeči v tomto kontextu? Pokud hovoříme o domácím násilí, kde je, jsou tisíce obětí ročně, není to snad hrozba národní bezpečnosti? Druhá věc, demokratický dohled. Tady existuje obrovská propast. My jako volení zástupci lidu jsme požádáni o schválení legislativy, která v řadě případů je intruzivní vůči lidské existenci a nemáme možnost ověřovat tvrzení o nezbytnosti těchto návrhů. Je po nás požadováno, abychom věřili radě a komisi tom, že je to skutečně nezbytné, ale můžeme to ověřit. A proto naléhavě potřebujeme mechanismy, které by umožnily překlenout tuto propast. Tře- za třetí, mě vždycky zaskočí, že po dobu deseti let schvalujeme jedno opatření za druhým, jedno za druhým a pokaždé, když se něco stane, přicházejí nová opatření. Ale velký problém, který neřešíme, je spolupráce a výměna názorů a zkušeností. Pokaždé se ukáže, že informace, kterou potřebovala policie, tak ta in, in, informace byla k dispozici, ale nebyla dobře analyzována, nebyla sdílena, nedošlo ke spolupráci mezi jednotlivými složkami, mezi jednotlivými členskými státy a existuje prostě takový reflex jít cestou menšího odporu. Místo toho, aby došlo k lepší spolupráci jednotlivých složek, tak se schválí nový zákon, nový předpis. Je třeba zajistit lepší spolupráci a lepší měnu informací. Pane předsedo, já mám vždy pocit, že je tu taková hořká ironie v tom, že zločinci pracují bez problémů přeshraničně využívají otevřenou Evropu, tak proč nejsou schopni spolupracovat poctiví lidé? Děkuji. Pan Foss. Děkuji mnohokrát. My tři předřečníci ji zmínili mnohé z toho, co jsem chtěl zmínit já. A proto se budu soustředit pouze na krátké otázky. Do jaké míry Eh, a týká se to nelegální migrace z východu, která existuje v Německu. Do jaké míry tedy toto nelegální přistěhovalectví přichází v poslední době prostřednictvím z západních států? A druhá věc, zamýšlíte o určitém způsobu propojení evropských databází v této oblasti, abychom se ještě více propojili? A za třetí, PNR, jména evidence cestujících, údaje o cestujících. Hraje to jistou roli v rámci úvah, jak zajistit větší míru bezpečnosti, či je to něco, čím jste se doposud nezabývali v tomto směru? Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Slyšeli jsme o strategických a akčních plánech, pracovních skupinách a víceletých plánech. A vy jste řekli specificky, že Kozy se nezabývá operativním rozhodováním nebo schvalováním legislativy. Ale jedna věc je pravda. Kozy není policejní složka a nemůže podnikat žádné operace. I když některá rozhodnutí a některé kategorie rozhodnutí by zřejmě vámi byly inspirovány. Za druhé, je to pravda také v tom, že Kozy není legislativním orgánem a tato rozhodnutí vám nenáležejí ale opět si dokážu představit, že některá rozhodnutí změna komisí byla inspirována vaší prací. A pokud ani jedno nebylo inspirováno vaší prací, já bych se chtěl zeptat, jak, jak vlastně některé kategorie rozhodnutí jiných, která byla úspěšná, legislativní iniciativy jiných, byla inspirována výborem KOSY a jak se to podílelo na naší vyšší míře bezpečnosti. A nyní se vrátíme k zástupci výboru KOSY a zástupci komisy. A když se vám podaří dodržet náš čas, tak by se mohlo podařit panu Komárkovi eh, chytnout letadlo. Takže nejdříve pan Komárek. Děkuji, pane předsedo. Odkážu na poslední vystoupení. Samozřejmě, Výbor si poprvé naplňuje evropský politický cyklus a jsme není v klíčové fázi, kdy definujeme strategické cíle a rozpracováváme operativní plány. Tyto plány budou realizovány, jak už jsem uvedl, od ledna příštího roku dále. Samozřejmě operační akční plány využívají veškeré dostupné nástroje, která, které jsou k dispozici pro tyto operace. A přístup, který byl zde zvolen, je vlastně dobrou kvalitní prognózou úspěchu, ale to, co nastane, to teprve uvidíme, protože jsme ve fázi přípravy. Je to první cyklus, který byl zahájen pouze nedávno. A vlastně my se učíme za pochodu. Dámy a pánové, poskytneme vám podrobnější a plnější informace o úspěších po prvním hodnocení prvního roku operačních akčních plánů. Děkuji. A pan Nunes Dalmeida. Vzhledem k tomu, že tato strategie pokrývá celou oblast vnitřní bezpečnosti a je nad rámec eh, mé jasně definované odpovědnosti, nejsem si zdá zodpovědět všechny otázky, ale mohu vám poskytnout eh, několik odpovědí. Za prvé, nejdříve paní Latford. Neměli bychom znovu objevovat dávno objevené. Měli bychom vycházet z toho, co existuje a myslím, že zde děláme právě toto a nic jiného. Je pravda, že existují určité nové iniciativy, ale nebylo by správné říkat, že se tím vůbec nezabýváme my to děláme stále více. Komise v roce 2012 toto vyhodnotí velmi důkladně a předloží návrhy, jak zlepšit výměnu informací mezi policejními sbory. A zejména zjistíme, jak se podařilo naplňovat švédskou iniciativu a prim a také budeme rozpracovávat naši politiku výcviku, jakého výcviku by se mělo policii dostat, aby mohla působit v širším evropském kontextu. A opět to není objevení nových opatření, ale jde právě o seznámení s těmito opatřeními a s institucemi, které vznikly v posledních 10-15 letech. A myslím, že do značné míry můžeme předpokládat, že reformy CEPOLu a Europolu se budou opírat o hodnocení toho, jak tyto agentury fungovaly. Zejména nesouhlasím s tím, co řekla paní Sargentini, že by Europol byl mimo kontrolu parlamentu je předmětem kontroly parlamentu a bude stále více předmětem kontroly. A vzhledem k tomu, že rozpočet Europolu je schvalován Evropským parlamentem, jaká větší kontrolní pravomoc zde vůbec může existovat. A jsem si jist, že Europol a jeho vedení je připraveno reagovat na dotazy výboru Libe o akcích, které podnikají, takže si nemyslím, že by bylo správné popisovat Europol jako agenturu, která nepodléhá parlamentní kontrole. Také budu reagovat na bod paní Latford o PNR a korupci. Reformní balíč, že by reformní balíček neřešil organizovaný zločin. My v současnosti řešíme návrhy, které se zhmotní jednoho dne a které naleznou konkrétně zvonit zločin, ale to není možné v tom prvním, bez toho, aby byla navržena ta opatření a tyto politiky. Takže myslím, že je správné říci, že tím, že jsme navrhli iniciativu v oblasti PNR a že máme protikorupční balíček, tak tím také bojujeme s organizovaným zločinem. Také zazněla zmínka poslankyně z Argentiny, že bychom neměli hovořit o hranicích jako o bezpečnostním mechanismu. To je strategie o bezpečnosti. My v strategii říkáme, že hranice mohou být použity jako nástroj pro boj s kriminalitou a terorismem takže je možné bojovat skrze hranice s těmito jevy, ale to neznamená, že by hranice byly pouze pro boj s terorismem. To je rozsah tohoto politického dokumentu, který jsme vám předložili. Beru na vědomí zmínku paní poslankyně Cipl o tom, že opatření proti pašování by se měly týkat nelegální práce a podobných jevů. A z toho, co vím, je skutečně ten záměr patrný. Ale podle mých kolegů, kolegové by vám mohli poskytnout výmluvnější odpověď než já v tomto směru. Pokud jde o souvislost s reformou ochrany osobních údajů, jak víte, komise předkládá reformu ochrany osobních údajů na základě tedy později v tomto roce, kdy dojde k revizi rámcové směrnice o ochraně osobních údajů, rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů. Také beru na vědomí zmínku poslankyně Antvát, že domácí násilí je závažnou formou kybernetického zločinu a nemám nic proti tomu a kolegové, kteří se zabývají touto problematikou, nemají nic proti tomu. Nesouhlasím s celým trzím, že neexistují odůvodnění v oblasti nezbytnosti těchto opatření u PNR. My jsme informovali o tom členy výboru LIBE, o konkrétních příkladech nutnosti PNR pro řešení jednotlivých vyšetřování a konkrétních trestných činů. A řada z vás byla přítomna na jednání, které jsme s vámi měli více než jednou o nezbytnosti údajů PNR pro řešení případů v rámci organizovaného zločinu a terorismu. A to také reaguje na dotaz poslance Fose. Zda zvažujeme opatření v oblasti údajů o cestujících. Ano, skutečně existuje návrh směrnice o PNR v rámci EU. A ještě jednou, tím asi skončím. Je mi líto, zdá jsem neuspokojil některé z vás, ale jsem připraven vám sdělit, komu bych předal tyto otázky, které nebyly zodpovězeny a kolegové by vám posloužili odpovědi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pane Nunes Zalmedo, děkuji pane Komárku. To je asi všechno. A seznámím vás s výsledky práce na zprávě z vlastní iniciativy paní Borsalino. A nejsou další připomínky. Myslím, že přejdeme k dalšímu bodu. Rozloučíme se s panem Komárkem. Děkuji. Děkujeme za rozpravu. Welcome. See you next time. Now, we're moving. Nyní tedy přejdeme dále. Postupujeme podle časového harmonogramu. A vypadá to, že pan Moraes, který je zpravodajem, tady ale není. Nicméně tento bod na pořadu jednání, tedy bod 10, se týká podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezonního zaměstnání, tedy sezonní pracovníci. To je jeden eh, z významných prvků tzv. migračního balíčku. Sezónní pracovníci. Ano, máme tady pana zpravodaj, pan Claude Moraes.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 Nyní tedy proběhne diskuze o sezónních, sezónních pracovnících. Pan Moraes předložil návrh zprávy. Stalo se tak eh, na jaře a lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na datum před eh, letními prázdninami. Od té doby pan Moraes pracuje ve spolupráci se stínovými zpravodajemi a výborem pro zaměstnanost na přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů. Jistě si vzpomenete, že zde máme článek 50. Zabývali jsme se tím společně s výborem pro zaměstnanost a hned, jak se pan Mores dostaví, předáme mu slovo. Poté si vyslechneme názor rady, zástupce rady, který se vyjádří o aktuální situaci a bude mít komentáře a poté předáme slovo panu Koferatimu. Ten je zpravodajem z výboru EMPL. Poté proběhne diskuze. Nejprve ale počkáme na pana Morése. Takže počkáme minutku, než dorazí pan Morés. five minutes. Well. Good afternoon, Mr. Moraes. Dobré odpoledne, pane Moraesi, velmi vás vítáme. Vaše přítomnost eh, na dnešním zasedání vede k řadě očekávání a my se těšíme na to, až si vyslechneme vaši zprávu o sezónních pracovnících. Poté předáme slovo zástupci polského předsednictví a poté panu Koferatimu. Vyslechneme si tedy informace o aktuální situaci ve výboru EMPL. Nejprve předávám slovo vám. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se. Omlouvám se za spoždění. Cítil jsem se trochu špatně, takže jsem byl uh, u doktora a omlouvám se. Omlouvám se za to, že jsem vás zdržel. Milí kolegové, Proběhlo velice užitečné zasedání stínových zpravodajů, bylo poměrně podrobné a stínoví zpravodajové, kteří se zabývají touto otázkou, pracovali velice pilně. To, co zmíním dnes na dnešním zasedání, odráží vlastně diskuzi, která proběhla mezi všemi stínovými zpravodaji. Já bych jim chtěl velmi poděkovat, protože tato otázka obsahuje řadu kontroverzních aspektů a pilná práce i v ostatních skupinách přispěla k současnému výsledku, k současné situaci. Nejprve bych chtěl říci, že se budeme soustředit na kompromisní návrhy výboru LIBE. Kolegové možná ví, že výbor pro zaměstnanost hlasoval velmi pozitivně o této zprávě. Je to totiž eh, otázka, ve které máme společné kompetence s výborem EMPLA. Já bych chtěl tedy poděkovat zvláště panu navrhovateli z tohoto výboru, panu Koferatimu, který je zde přítomen. Myslím, že se také zmíní o tom, jak probíhalo úspěšné hlasování minulý týden o sezónních pracovnících ve výboru EMPL. Dnes se ale budeme pouze stručně soustředit na eh, to, co spadá výhradně do kompetence výboru LIBE. Začal bych tím, že bylo dosaženo velké shody téměř ve všech oblastech této zprávy a já, si to, já to projdu velmi rychle. Je tam pouze jedna nebo dvě věci, které se ještě projednávají. Takže za prvé eh, otázka ubytování. Od poslední prezentace v tomto výboru byly obě důležité zbývající otázky vyřešeny prostřednictvím společných kompromisů. Za prvé byla tam e, zapracován odkaz na zemědělství a cestovní ruch. Dále zabývali jsme se také konzultací se sociálními partnery. Tato otázka byla důležitá jednak pro mě, také pro pana Koferatyho. Ještě jednou chci zopakovat, že stínoví zpravodajové s námi velmi pilně spolupracovali a díky tomu se podařilo dosáhnout dobrých kompromisních návrhů. Takže eh, od toho se odvíjí to, jak budeme nahlížet na ty sektory a sociální partnery. Dále, pokud jde o ubytování sezónních pracovníků, tím jsme se také úspěšně zabývali, stejně tak i ostatními podmínkami pro práci sezónních pracovníků. Myslím si, že i zde se nám podařilo dosáhnout vhodných kompromisů. Stejně tak je tomu u délky pobytu. Tam jde o tu otázku 6 měsíců během, dvou měsíc, během 12-měsíčního období. A také jsme to pochopili tak, že v rámci rady členské státy žádají o období 5 až 9 členských států, aby členské státy měly určitou flexibilitu, aby si mohli zvolit eh, určitou dobu v rámci tohoto časového harmonogramu. Možná bychom tedy požádali radu, aby se k tomu vyjádřila. Pokud jde ještě o otázku ochrany sezónních pracovníků, velmi podrobně jsme se zaměřili na monitorovací mechanismy, na mechanismy podávání žádost, eh, stížností, tak aby sezónní pracovníci byli co nejlépe chráněni. A zároveň nebude vytvořeno nepřiměřené břemeno či zátěž. A nakonec ještě ke dvěma aspektům, které budou muset být projednány. První z nich je působnost a druhá vstupní kritéria. Obě tyto otázky jsou velmi komplexní a stínoví zpravodajové na tom pracovali velice pilně, snažili se nalézt eh, společné stanovisko. Myslím si, že lišit se budeme, pokud jde o otázku působnosti, tedy to, zda půjdeme nad rámec sezónních pracovníků, kteří jsou eh, státními příslušníky třetích zemí, kteří cestují do EU, anebo jestli tam budou spadat i jiné kategorie. Myslím, že jsme došli k závěru, že na toto téma se naše názory liší. Stínoví zpravodajové velmi pilně pracují na tom, aby otázku dořešili. Nicméně snažíme se respektovat eh, nástroje obou stran a velmi rád odpovím na další otázky, které se týkají působnosti. Stejně tak je tomu u vstupních kritérií. Podrobně jsme jednali o jednotlivých článcích a úvodních ustanoveních, které se týkaly eh, vstupních kritérií. Na tuto otázku musíme nahlížet eh, velmi opatrně a musíme zajistit, že vyšleme ty správné signály o tom, za jakých podmínek eh, příslušníci třetích zemí budou vstupovat do EU a také se zaměřit na to, zda vysíláme ještě nějaké jiné signály nad rámec této směrnice. Takže tyto dva aspekty ještě budou dále projednány a tyto dva kompromisní návrhy jim odpovídající budou asi obtížné. Výbor bude hlasovat v lednu a doufám, že do té doby se nám podaří tyto dva aspekty uzavřít. Pokud je o zbytek, musím říci, že jsem vděčný za to, že mi stínoví zpravodajové pomohli eh, dosáhnout dohody u těch ostatních aspektů směrnice. Nicméně dva zbývající aspekty nedořešené bereme velmi vážně a velmi rád bych si vyslechl také názor rady Děkuji vám. Nyní si vyslechneme zástupce polského předsednictví. Prosím. Przewodniczący, dziękuję bardzo również panu posłowi sprawozdawcy, obu panom posłom. Děkuji, pane předsedo, děkuji i zpravodajům za trvalou spolupráci v této věci. Je to nesmírně důležitá otázka, protože disponujeme vaší informací zcela průběžně a i my se snažíme vás informovat, co se odehrává v radě. Zatím proběhla tři jednání týkající se této směrnice o sezónních pracovnicích. Čtvrté jednání bude 2. prosince, bude to poslední jednání. Co se týče také migrace a vyhoštění. A pokud jde o dosavadní jednání, podrobně jsme projednali otázku krátkodobého pobytu, dlouhodobého pobytu do tří měsíců a delších pobytů. Tady existují dva právní režimy a je velmi obtížné jednotlivé aspekty rozhodnout. Jde také o kritéria pro přijetí těchto osob na území Evropské unie. Další otázka, otázka sociální, která byla široce projednána ve výboru pro zaměstnanost. Tyto otázky zatím nebyly zcela rozhodnuty v radě. Věříme, že při pátečním jednání se podaří dospět ke konzenzuální podobě a ke kompromisu. A 1. prosince se má konat jednání se všemi zpravodaji, se stínovými zpravodaji o délce pobytu. A návrh rady hovoří o pěti až devíti měsících. Jak řekl pan poslanec, jde o kompromis. My jsme se snažili sladit ustanovení v jednotlivých členských státech, kde je pobyt mnohem delší, než je sezónní charakter práce. A věřím, že se podaří dospět ke kompromisu v radě na toto téma. A velmi pozitivně vítáme verzi zprávy parlamentu, protože návrh 6 až 12 měsíců je také velmi kvalitním návrhem. Děkuji. Zástupkyně polského předsednictví. A nyní pan poslanec Kof, Koferaty nás bude informovat o hlasování výboru EMPL. Děkuji, pane předsedo. Tanto Claude, ma anche... Chci poděkovat Claudovi a také všem stínovým zpravodajům z výboru Libe. My jsme se pokusili spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a byl to postup možná zdlouhavější a obtížný, než je obvykle, ale já jsem velmi spokojen s výsledkem. Ve výboru pro zaměstnanost jsme hlasovali o návodu širokou většinou, což je důležité. Ale v této chvíli je nejdůležitější, že jsme zatím odhlasovali jenom kompromisní návrhy. A tyto návrhy byly velmi důležité, protože ve většině případů všechny skupiny, které přispěly, a tím se dostávám k závěru, který je dle mého soudu velmi pozitivní. Velmi přesně jsme nadefinovali to, co znamená rovné zacházení mezi dotčenými osobami, tedy sezónní pracovníci, kteří sídlí v Evropské unii a ti, kteří přijíždějí z třetích zemí a kteří žijí mezi námi po určitou dobu a pracují v těch oblastech, o kterých před chvílí hovořil Claude. Také jsme vyřešili otázku, která se zdá málo důležitá, ale která má dopad značný. A hovořím o vaku, které vzniklo kvůli omezení ve směrnici o vysílání pracovníků ve směrnici o sezónní práci se zakazuje vyslanému pracovníkovi aby tento pracovník podléhal podmínkám pro sezónní pracovníky. Ale ve směrnici o vysílání vůbec není zmínka o sezónní práci. Takže jsme předpokládali, takže jsme přijali ustanovení, které řeší tento problém. Nikdo nemůže spadat pod dvě směrnice, ale nikdo by také neměl být pokryt vůbec. Ani jednou z nich. Když ta mezera je malá, tak jsme prohlásili, že sezónní pracovníci nemohou být vysíláni, aby poskytovali služby v jiném členském státě. Jinak si myslím, že vše proběhlo optimálně a chci využít přejitosti a komentovat to, co právě zaznělo z úst komise na téma délky kontraktu sezónního pracovníka. Se, na základě souhlasu všech politických eh, skupin jsme zvolili délku 6 měsíců. Nikoli v rámci jednoho kalendářního roku, ale 12 měsíců zahrnujících právě tu šestiměsíční dobu. To je optimální řešení, které také v praxi se nejlépe osvědčí. Také by tu bylo možné řešení od 5 do 9 měsíců. Ale sezónní práce přece nemůže trvat 9 měsíců. Pokud trvá 9 měsíců, tak už to není sezónní práce a něco jiného. Ale sezónní práce by neměla být eh, uvězněna v rámci kalendářního roku. Podívejme se na příklad. Osoba, která přijíždí za prací do hotelu během zimních prázdnin. Ta osoba bude pracovat ve dvou kalendářních letech. A podle množství sněhu bude třeba pracovat od listopadu do února takže překročí meze kalendářního roku a není důvodu, aby se ta smlouva zbytečně prodlužovala. Jde o to přijmout kritérium, které jsme schválili velkou většinou, tedy vypočítat těchto šest měsíců během civilního roku, ale tedy během 12 měsíců, které začínají na začátku pracovní smlouvy. A chápu, proč komise bazíruje na 9 měsících, ale pokud schválíme toto ustanovení, které bylo odhlasováno ve výboru pro zaměstnanost, zdrženlivost, která zatím přetrvá, může být překonána. Děkuji všem, kteří se podíleli na práci s dobrou vůlí. Jsou to citlivá témata, obtížná témata a bylo by těžké nalézt obecně přijatelné řešení, kdybychom se tím nezabývali s velkou vášní. Takže kompetentnost a vášeň nám umožnili práci. Děkuji. Reporto Employ. Now we... Děkuji vám. A nyní zahajíme diskuzi. Vidím, že se první hlásí paní z Argentiny, prosím. Okay, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Morésovi za velmi eh, přesnou práci a také kompromisní návrhy, o kterých jsme jednali dnes odpoledne. Je zde řada věcí, o kterých bych se chtěla zmínit. Za prvé k působnosti. Kdo vlastně bude moci eh, pracovat podle směrnice o sezónních pracovnících? Bude se to týkat také například eh, žadatelů o azyl, kteří zatím čekají o eh, rozhodnutí o azylu, budou moci pracovat v rámci této směrnice. Zelení by podpořili tento návrh a vše bude záviset na tom, zda členské státy umožní, členský, eh, umožní žadatelům o azyl, aby začali mm, práci. Pokud to členské státy dovolí, tak já nevidím důvod, proč by tito lidé neměli mít možnost pracovat jako sezónní pracovníci. My si tedy ceníme tohoto návrhu. Dále další politická věc je otázka nelegálních přistěhovalců v dané zemi a zda by také tito mohli mít možnost eh, odjet ze země a předtím ale ještě pracovat jako sezónní pracovníci. Nyní, když máme před sebou eh, tento návrh zelení, eh, jej podporují, protože tím jasně říkáme, že i nelegální přistěhovalci potřebují alternativu k tomu, aby nakonec mohli odjet domů a aby mohli eh, svůj život využít. Do záznamu bych chtěla říci, že to, že by sezónní pracovníci na začátku procesu podepsali něco a slíbili, že opustí zemi poté, co vyprší smlouva to eh, je pro nás návrh, který jde příliš daleko. Nemáme nic proti smlouvy na dobu určitou, ale neměli bychom lidi nutit, aby podepisovali nějaký dokument, ve kterém se píše eh, to, co je vlastně jasné. Takže to je něco, na co my nenahlížíme pozitivně. A poslední komentář, to je vlastně otázka na Evropskou komisi. Týká se to povolení versus výzum. Chápeme to tak, že v Radě v současné době probíhá debata o tom, jaký dokument vlastně budete potřebovat, zda někdo bude moci pracovat i na dočasné výzum. To je něco, co bude například platit tři měsíce, tedy dočasné výzum na tři měsíce. My ale mluvíme o eh, sezónním zaměstnání na dobu 6 měsíců eh, během 12-měsíční lhuty. Nicméně povolení není eh, Povolení k práci není výzum a tady nastalo něco, jako je situace například v hlavě 22. Je to taková zamotaná situace. Děkuji. Yes, it's <clears throat> self-evident that... Ano, je jasné samo o sobě, že sezónní pracovníci nemohou být placeni méně, než je eh, minimální mzda a musí, být také, musí pracovat za podmínek, které nejsou nelidské. Nesmí eh, tím nějak podkopávat eh, podmínky, za kterých pracují místní pracovníci. Podmínky, které byly zjištěny, eh, ve kterých tito pracovníci pracují, byly hrozné a také jsme zaznamenali situaci, kdy místní pracovníci byli eh, zaměstnáni zároveň s sezónními pracovníky, ale byli placeni mzdu, která byla nižší než minimální mzda. Ovšem i nadále zůstává otázka, proč se zaměstnávají eh, sezónní pracovníci ze vzdálených zemí, když všechny evropské země mají vysoké, vysokou míru nezaměstnanosti a ta se navíc ještě zvyšuje. Je opravdu přijatelné, aby um, místní pracovníci byli nezaměstnaní a zároveň se zaměstnávali sezónní pracovníci místo nich? Všichni migranti, kteří pracují, jsou zranitelní, hrozí jim, že budou pracovat v nedostatečných podmínkách, neví, kde si stěžovat a tak dále. A to je samozřejmě důvod, proč eh, se dostávají k moci zavilí kapitalisté. Další kolega má slovo, prosím. Děkuji. my bychom chtěli říci, že podle našeho názoru Claude odvedl velmi dobrou práci a myslíme, že tato směrnice uspokojí všechny politické frakce. A samozřejmě také sezónní pracovníky. Já bych měl dva krát, dvě krátké komentáře, protože o tomto tématu jsme již diskutovali. Za prvé, pokud jde o podmínky v jakých pracují sezónní pracovníci a pokud je o jejich mzdu, ubytování a tak dále. Tyto podmínky mohou být zlepšeny za předpokladu, že tato směrnice zavede také monitorování a dohled nad eh, agenturami, které zprostředkovávají zaměstnání. Já se totiž domnívám, že ty jsou hlavním důvodem, proč existují takovéto podmínky. Proč sezónní pracovníci musí pracovat v takovýchto podmínkách, protože oni jsou oklamáni těmito agenturami ve svých zemích původu a když se poté dají, eh, dostanou do země určení, podmínky jsou úplně jiné, než jim byly slibovány. Dále bych chtěl dodat něco k tomu, co možná není v souladu se stanoviskem mé skupiny, ale je to důležité pro nové členské státy. V současné situaci, kdy je vysoká nezaměstnanost, mnozí pracovníci chtějí pracovat jako sezónní pracovníci. A to v zemích, které mají silné ekonomiky. Takže já se domnívám, že to bychom měli mít na paměti, když budeme takovéto pracovní místa dávat k dispozici Možná, že tato místa jsou placena méně, ale je to lepší řešení než nezaměstnanost. Děkuji. Děkuji. Dále pan Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Klodu Moresovi za odvedenou práci. Domnívám se, že se jedná opravdu o kompletní materiál, který bude základem další práce. Je to velmi obtížná zpráva, obtížná směrnice a jak říkal jiný kolega, nejedná se o závod. Vyžaduje to velké úsilí a Klot bude asi ten, asi nejlepší z nich, z nás, který se zúčastní tohoto maratonu. Probíhají konzultace proběhla vyjednávání. Dnes dokonce ještě proběhlo jedno zasedání před tímto eh, zasedáním výboru. A já bych také chtěl poděkovat kolegům z výboru EMPL. Toto je opravdu velmi obtížný úkol. Všichni máme hranice, za které nesmíme jít a klíčové aspekty. A já nechci opakovat stanovisko své skupiny. Pouze bych zdůraznil, otázku nebezpečí zneužití této směrnice. Toto je velmi důležitý bod, podle našeho názoru. V Evropě totiž existují všechny tyto problémy, obtížné období, například eh, nedovolené přistěhovalectví, dále politiky, které musíme provádět, abychom byli efektivnější. V současné době probíhá vyjednávání o asilovém balíčku, čekáme, jaký to bude mít výsledek. A tato diskuze o sezónních pracovnících také úzce souvisí s dalšími vyjednáváními, které paralelně probíhají. Než skončím, ještě jednu otázku na komisi. Domnívá se komise a rada, že otevření tohoto původního návrhu také těm osobám, které již legálně pobývají v Evropské unii je dimenze, která je přijatelná v rámci této směrnice. Například můžeme kombinovat naše právní předpisy pro žadatele o azyl a období, během kterého se posuzuje žádost můžeme toto kombinovat s návrhem, se kterým přišly některé politické skupiny. Můžeme to skombinovat v této směrnici, v této zprávě. Abych to shrnul. Jsme optimističtí. Domníváme se, že se podaří nalézt konečné řešení Chtěl bych poděkovat sekretariátu a také všem kolegům za velmi dobrou spolupráci. Obávali jsme se, že tato zpráva bude mnohem obtížnější, ale díky veškerému vyvinutému úsilí ze strany zpravodajů to zase tak obtížné nebylo. Děkuji vám. Děkuji. Vyslechli jsme si názory členů a nyní je čas předat slovo zpět komisi a poté radě. Komise, paní Schmidt. Thank you very much, Um... Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěla poděkovat panu Moresovi a panu Konferatimu za odvedenou práci. Myslím si, že všeobecně řečeno se to ubírá správným směrem a je to také v souladu s cílem, který stanovili naši zástupci. Chtěla bych odpovědět na některé otázky, které zazněly Nejprve konkrétně, pokud jde o víza a povolení, pracovní povolení. Toto je poměrně technická záležitost. A když jsme tento návrh předložili, naším záměrem bylo to, aby ti, kteří sem přicestují na kratší dobu než tři měsíce a jsou pokryti krátkodobým šengenským vízem, a ti, kteří přijíždějí na další dobu, tedy aby dostali povolení. Během diskuze v radě se ukázalo, že členské státy by chtěly, aby sezónní pracovníci měli eh, mít i dlouhodobá víza a aby neměli povinnost vydávat pracovní povolení. V současné době probíhá technická diskuze, souvisí to také s šengenským vízem a šengenskými právními předpisy, snažíme se to vyjasnit. Ale všeobecně řečeno, v této souvislosti není zase tak důležitý ten samotný papír, zda se jedná o výzum nebo pracovní povolení, ale důležité je to, že ti, kteří sem přijíždějí jako sezónní pracovníci, důležité je, aby tito lidé už od začátku měli příslušnou ochranu, kterou zavádí tato směrnice. To je velmi důležité. Zároveň se poprvé jedná o směrnici Eh, která se bude vztahovat na příslušné osoby již ode dne jedna příjezdu do EU, protože všechny ostatní směrnice se týkají eh, těch osob až po uplynutí tří měsíců. Nicméně sezónní pracovníci sem přijíždějí na kratší období a my tedy chceme, aby byli pokryti touto směrnicí již od samého začátku. A sladění s krátkodobými vízy v tom případě je poněkud komplikovanější. Nyní pokud je o působnost, Komise chtěla, aby se to týkalo dočasných migrantů, sezónních pracovníků, kteří přijeli a kteří odjedou. A celý ten přístup zohledňuje zvláště tu dočasnou povahu. To znamená, že to bude mít také dopady na celý režim, například na eh, jejich práva, Souvisí to také se spojováním rodin. To vše musí být zohledněno. Ale sezónní pracovníci jsou lidé, kteří přicházejí ze, z vnějšku a kteří po několika měsících Evropskou unii opustí. To zatím budeme muset ještě projednat v parlamentu i v radě. Myslím, že jsem odpověděla na ty nejvýznamnější aspekty. Děkuji. Děkuji vám, komise. Zaznamenali jsme, že opona se zavřela, doufáme, že to není konečné a předávám slovo zástupci polského předsednictví. Děkuji vám. Pokud je o otázky europoslanců a odpověď komise, která se týkala vstupu na území EU. Nezávisle na tom, zda daná osoba vstoupí na území na základě víza nebo jiného dokumentu, práva, který daný migrant bude mít, budou identická. Nebudeme rozlišovat mezi těmi osobami, které mají eh, výzum a které mají pobyt. Takže nám jde o rovné zacházení. Dále zazněly další otázky, zrušení a tak dále. Nicméně tato otázka během diskuze v radě nezazněla, A my bychom tedy rádi, kdybychom o těchto otázkách mohli jednat odděleně. Děkuji. Thank you. Děkuji. Chcete, chce se pan Mores, zpravodaj, vyjádřit nakonec? Děkuji, pane zpravodaji, nebudu eh, to prodlužovat, protože jsem přišel pozdě. Pouze jsem chtěl znovu poděkovat stínovým zpravodajům. Jistě jste zaznamenali, že proběhla intenzivní diska, diskuze. A já bych chtěl jasně říci, jaká je situace ohledně dvou klíčových eh, aspektů, které budeme muset ještě vyřešit. Myslím, že se o tom zmiňovali již i kolegové. Takže budeme velmi pilně pracovat na, to, aby se nám, na tom, abychom dosáhli závěrů. A doufám, že se nám to podaří předtím, než proběhne hlasování ve výboru v lednu. Chtěl bych ještě poděkovat kolegům za to, že uznali existující obtíže. Děkuji jim také za vykonanou práci. Děkuji i sekretariátu Helen. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji, panu Moresovi a nyní si myslím, že se dostáváme ke konci odpolední části dnešního zasedání. Blíží se zasedání koordinátorů, které proběhne za několik minut. Dnes dopoledne jsme zavedli nový bod na pořad jednání. Pozvali jsme paní Vikstromovou, naši kolegyni, aby eh, nám podala informace o delegaci, eh, která byla na Sicílii. Toto proběhlo od čtvrtka 24. do soboty 26. minulý týden. Takže kolegyně nám představí zprávu této delegace. Paní Vikstromová, prosím. Děkuji. Když eh, stáhnete plátno, tak asi si všichni budou myslet, že teď přichází zábava, ale já vás seznámím velmi stručně o tom, co se nám podařilo během této delegace, delegace Evropského parlamentu na Sicílii od čtvrtka do soboty před několika dny delegace byla složena z deseti poslanců. Mathieu, Jorgos Papanikolaou and Salvatore Iacolino for DPP. Za EPP. Fajon, Rita Borsellino and Rosario Crocetta for, for za socialisty a demokraty. Judith Sargentini for the Greens, Kyriakos za zelené. And myself for... Za GUE. A já jsem byl vedoucí delegace. Chci vám dříve říci, že jsme připravovali tuto návštěvu setkáním s Frontexem, s komisí, se stálým zastoupením Itálie, s nevládními organizacemi, jako je UNHCR, Zachraňte děti a Krym a dalšími. A nyní mi dovolte, abych se podělila o některé dojmy z některých návštěv, ne ze všech. Za prvé, my jsme navštívili Centro di Identificanze e Expulsione, záchytné středisko v Trapany, což je první záběr, který zde vidíte. Je to nové zařízení, nová budova, otevřená v červenci letošního roku. Nejnovější v Itálii bylo postaveno jako detenční zařízení a zařízení pro vyhoštění. Je zde místo pro 132 lidí a, a když jsme tam byli, tak tam bylo 178 osob. Z nichž 140 žádalo o azyl. Nejsou tam žádní nezletilí a 90% jsou tunisané, které výbor vyslechne do sedmi dnů, ale průměrná doba pobytu je jeden měsíc. Jeden měsíc tedy je čekací doba. Středisko je ve velmi dobrém stavu, funguje efektivně, má strukturu podobnou vězení a přítomnost žadatelů o azyl v tomto středisku si zaslouží další pozornost, protože italské zákony neupravují umístování žatru azyl do otevřenějších zařízení, což by bylo mnohem vhodnější forma pobytu pro žadatele o azyl. Myslím, že můžeme přejít na další obrázek. Na to se zatím nedívejte, ale zatím naslouchejte. Potom jsme navštívili Dakaru, což je otevřené přijímací středisko v Trapany, Nemám odtud eh, žádný záběr, ale je to tedy otevřené středisko pro žadatele o azyl, kteří se mohou volně pohybovat, mají volné vycházky po určitou dobu. Je tam 232 osob a kapacita je 260. Je, tu, je tam několik rodin, Nigerijci, Bangladešané, Pakistánci Gambíci, několik Eritrejců a Turků. Nedoprovázení nezletilí tam nejsou, jsou v jiném konkrétním středisku. Při naší návštěvě jsme zaznamenali, že toto zařízení vyžaduje významnou modernizaci. Nejsou tam splachovací záchody, záchody tedy nefungují. Bez a viděli jsme 14 matrací na zemi. Středisko bylo popsáno osobami, které tam žijí, jako nesmírně špinavé, ale když jsme je navštívili, tak je právě čistili. Ty podmínky nebyly příhodné pro lidi a nesmíme zapomínat, že to skutečně není hodno Evropské unie v 21. století. To je můj názor na tuto skutečnost. A nyní můžeme přejít na další obrázek. To, co tady vidíte, to jsou opuštěné lodi, které přijeli na Lampedusu z Tuniska. Jak víte, migrační situace v Itálii a následně v celé Evropě nemůže být řešena bez zmínky o Lampeduse. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý ostrov na jihu od Sicílie, který je bližší k, Tuniz, k Tunisku než k Sicílii, je to brána do Evropy pro řadu migrantů, kteří překonají na lodích středozemní moře a snaží se nalézt lepší život. Zde vidíte lodě, které se zde ocitly. Některé z nich byly umístěny zde vlastně den před naším příjezdem. Od roku 2000 došlo k nárůstu migrace do Lampedusy až po podpis dohody mezi italskou a libijskou vládou. Další migranti z jiných zemí přichází na Lampedusu. Kapacita byla 850 osob na Lampeduse, ale často byla překročena. Bylo tam až 2000 migrantů, kteří spali venku v nedůstojných podmínkách. Po arabském jaru v Tunisku a Libii přišla nová vlna migrantů na Lampedusu a v květnu letošního roku více než 35 tisíc migrantů přijel na tento malý ostrov a do konce srpna 48 tisíc osob to bylo. 2 tisíce osob bylo ve středisku, což je 2,5 krát jeho kapacita. A situace zaznamenala výbuch v září, kdy migranti zapálili tábor a snažili se uprchnout. Bylo zajímavé zaznamenat, že Frontex potvrdil informaci, podle níž libijský režim nutil Tunisany buď eh, vstoupit do armády a bojovat s rebely, nebo opustit lodě do Itálie s hlavní namířenou na osobu. Frontex také prohlásil, že jasná souvislost mezi, pád, mezi pádem Kadáfího a poklesem migrace což bylo skutečně pro nás pozoruhodné. Středisko v Lampeduse se skládá ze sedmi budov. Tři budovy jsou ubytovny a další jsou administrativní budovy. Požár zničil jednu z ubytoven a poškodil další. Ale ve skutečnosti pět budov je víceméně nezas nepostižených bezpečných. Středisko je nyní uzavřené, pr- protože italské úřady prohlásily Lamp- Lampedusu přístav, který není bezpečný pro uprchlíky. Je to jediný přístav spolu s Tripoli, který je prohlášen za nebezpečný v celé zemi, v celé srozemní oblasti. Pokud je o záchrané operace, potřebujeme společnou definice. Nevládní operace říkají, že rybáři se obávají toho, že kdyby našli uprchlíky na moři, tak by je museli zavést až na Sicily, což je příliš náročné časově. To vyvolalo kritiku nevládních organizací a také místní zástupců církve. Sešli jsme se s biskupem na Lampeduse a s místním arcibiskupem. Nejsou spokojeni s prohlášením přístavu za nebezpečný pro uprchlíky. Přístav Lampedus je poměrně malý, byl přeplněný a nevládní organizace prohlásily, že to se stalo ještě před krizí na 20. září. Zničení tábora byla reakce na přeplněnost tábora, na obavy z vyhoštění a vyslání zpět na pevninu. Je třeba se tím více zabývat, abychom našli ještě další vysvětlení. Takže o Lampeduse se nedá se mluvit o migraci bez zmínky o Lampeduse. A tady vidíte pár bod, které tam někdo zanechal Někdo tam zanechal skutečně otisk. Lampedusa je nyní zavřena a je otázka, zda potřebujeme takové transferové středisko. Takže opustím Lampedusu a vrátím se do k Frontexu a k akčnímu fondu EU. Toto je záběr na křesťanské centrum, které se nazývá Naděje a Charita v Palermu. Je to krásný příklad, jak občanská společnost a dobrovolnictví je přítomno v Itálii. A také jsme to zaznamenali na klini- jedné klinice. Je to krásné znamení a Sicílie může být příkladem pro zbytek Evropy, pokud je o dobrovolnictví a skutečnou dobrou vůli, což vyvažuje poměrně temné obrázky, které jsem vám ukázala. A nyní se vrátíme k akcím EU. Evropská unie zpřístupnila skrze Fond Solidarity pro Itálii v roce 2009 až do roku 2011 částku 190 milionů euro. A navíc naléhavá opatření ve výši 18 milionů euro, využitých pro podporu transferu z Lampedusy na pevninu. Frontex zahájil operaci Hermes 28. února. Ta stála asi 40 milionů euro, 20 policejních důstojníků zde bylo z dalších členských států, včetně technického zařízení a devět eh, hostujících policejních pracovníků je v Trapany. Až dosud provádějí briefing, debriefing uprchlíků a bylo podpořeno několik eh, návratů do Nigérie zatím z, z těchto žadatelů. To bylo ve stručnosti, začnu připravovat písemnou zprávu na vše delegace a mezi tím požádám komisi Frontex, mezinárodní organizace, italské úřady a nevládní organizace o písemné příspěvky a o některá vysvětlení o problematice, kterou jsem se snažila stručně nastínit, protože bych skutečně uvítala, kdyby zpráva naší návštěvy byla co možná nejpřesnější, aby náš výbor byl plně informován. A nyní se obrátím na členy této delegace, která byla velmi zajímavá a užitečná. Chci vám všem poděkovat za vše, co jste vykonali a za vše, co se nám společně podařilo a za skutečně velmi dobrou spolupráci během celé návštěvy. Pokud někdo z vás má další otázky, tak na ně ráda spolu s kolegy odpovím. Děkuji, děkuji vám za prezentaci této práce. Vidím, že se kolegové hlásí o slovo, takže zahájíme diskuzi. Pan Busutil, eh, chcete mluvit jako první? Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl Cecílii poděkovat za její velmi zajímavou prezentaci a také za přesné, přesný popis toho, co jsme zaznamenali na Sicílii a na Lampeduze. Sdílím její názor v tom, že se jednalo o velmi zajímavou zkušenost a také, velmi, také zkušenost, která na nás udělala dojem. Nesetkali jsme se pouze s migranty, ale také s těmi, kteří s migranty pracují. Rozhodně musím s Cecilí souhlasit v tom, že návštěva křesťanského centra Hope and Charity, které provozují eh, významné osoby Viaggio Conte, tedy tato návštěva na nás udělala dojem a rozhodně na ní nikdy nezapomenu. Pokud je o Lampeduzu, stejně jako Cecilia Wikström, i já jsem byl překvapen tím, co říkal zástupce Frontexu. Říkal, že poslední loď, která dorazila z Libii na Lampeduzu, dorazila 17. srpna. Frontex tvrdí, že to bylo 17. srpna a to byl stejný týden, kdy Tripolis byl osvobozen rebeli, tedy těmi, kteří nyní řídí zemi. A nemůže to být pouze náhoda. Já si myslím, že je to další důkaz toho, co jsme předpokládali již v minulosti, a sice to, že režim Kadáfiho vydíral Evropu v otázce e, migrace. Myslím si, že je pozitivní eh, vidět, že tato situace skončila a cesta z Libie do Evropy po moři je nelegální, ale také velmi nebezpečná cesta. Ok. Na ní zemřely stovky lidí. Takže reakce by neměla být taková, že příslušné osoby by nastoupily na loď a riskovaly své životy, ale měly by postupovat jiným způsobem. Žádáte mi, abych skončil? Ne. Každopádně já už jsem se dostal ke konci příspěvku. Myslím, že bylo velmi zajímavé vyslechnout si, že cesta z Libie od 17. srpna byla přerušena. Stále se na Lampedusu dostávaly ještě eh, lodě z jiných směrů, ale tentokrát to bylo spíše z Tuniska. Myslím si, že to eh, se dá lehce vyřešit s tuniskými orgány, zvláště nyní, když Tunisko již postoupilo velký kus vpřed na cestě k demokracii. Tak, eh, jak to všichni sledujeme ve zprávách. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Bosuty. Jde o to, že všichni z nás, když jsme si vyslechli vás a paní Vikstromovou, vyslechli jsme si, že žádná další loď na Lampedusu od tohoto data 17. Eh, srpna už nedorazila. Vymyslíte tedy z celé Libie a až do dneška. Tak tomu je. Do dneška už tam žádná další loď nedorazila. Tedy z Libie, z Libie opakuji. Až do dnes. Je tomu tak? Je to přesný fakt? Pokud ano, tak si myslím, že bychom to měli vzít na vědomí. Nyní přejdeme dále. Slova má pan Kročeta. Eh, un ringraziamento sincero lo voglio fare. Děkuji. Já bych chtěl velice upřímně poděkovat eh, vedoucí delegace na Sicílii. Je to výjimečná osobnost a nejenom ve vztahu k její práci, se vztahy, které navazuje s středisky pro uprchlíky a jejím personálem, ale také ve vztahu k její angažovanosti. Ona pracuje velice energeticky, velice rychle. To tempo, které ona udala, vůbec nebylo jednoduché zvládat. E, co se týče jídla. Tři dny jsme se živili pouze houskami. Já jsem diabetika, ještě do dnes se tedy zotavuji z této cesty. Ale, přesně jak řekla, byla to opravdu velice zajímavá návštěva. I média na Sicílii a v Itálii o ní obšírně informovala. Nebyla to tedy žádná běžná uh, cesta generace, která by byla charakterizována eurožargonem. Bylo to ve zcela jiném duchu. Setkávali jsme se s lidmi, dozvídali jsme se o jejich životě, poznávali jsme jejich příběhy, pak jsme dostávali informace od vedoucích středisek pro uprchlíky a od politiků a rovněž jsme hovořili s těmi, kteří přišli do Itálie přes moře. Lampedusa byla prohlášena za ústav, který není bezpečný. Toto my ovšem neakceptujeme. Tento přístav má za sebou velice nezvyklou historii. Již po tisíce let po tisíce let eh, přijímal tento přístav velké množství lidí a italská vláda by měla stáhnout své rozhodnutí nějak alespoň ho pozměnit. Jak bylo řečeno, Lampedusa má velice zajímavou historii, zejména s ohledem na vývoj v posledních letech. A je třeba i nadále sledovat, jak bude vypadat situace uprchlíků z Tuniska a dalších států na severu Afriky jak se budou vyvíjet migrační toky. Slíbí je již nikdo, po moři nepřijíždí, ovšem to neznamená, že tomu tak bude navždy. V tomto regionu i nadále existují náboženské konflikty a možná jednoho dne znovu vzplanou. Nemůžeme rovněž vycházet z toho, že tady již nebude docházet k žádným jiným dalším migračním tokům. Možná nebudou tak silné jako v poslední době, ale musíme počítat s tím, že i nadále bude docházet k nelegálnímu přistěhovalectví na Lampedusu. To je fenomén, který existoval vždy, bude existovat i v budoucnosti. Dříve jsme tomu neříkali nelegální, ale říkali jsme neoprávněná. Ať to nazveme již jakkoliv, tento fenomén prostě existoval vždy. Protože mezi břehy Afriky a Lampedusou je velice krátká vla, vzdálenost, je to pouze 150 km například tuniskému pobřeží a z toho důvodu si e, migranti volí tuto cestu. Jak již bylo řečeno, přijímací střediska nejsou až v tak špatném stavu. Pokud by se do nich trochu zainvestovalo, tak by bylo možné je zrenovovat a vybudovat z nich střediska, které budou důstojné, důstojná pro pobyt lidí. A nyní bych se vrátila k Trapany, to opravdu nebylo přijatelné. 250 lidí, kteří tam pobývali, všichni nám říkali to tež. V těch ostatních střediscích to nebylo tak špatné, ale Trapany tam si opravdu všichni stěžovali na zejména na situaci s čistotou, že tedy čistota není dostatečná, dál i na jídlo a vůbec na veškeré podmínky ubytování a pobytu. Opravdu Všichni si stěžovali stejným způsobem. My jsme to potom takto přednesli na naší schůzce s italským ministrem vnitra. Eh, opravdu jsme jasně zmínili, že to středisko Kárána Trapany je ve velice špatném stavu. Během naší návštěvy se ukázalo několik eh, takových obecnějších fenomenů. Týkalo se to jistých nedostatků a mám tím na mysli nedostatky v našich směrnicích. Čeho se to týká? Právo na informace pro migranty. To by byl jeden příklad. Eh, Navštěvili jsme také pěkná centra, ale přesto nebyla tam žádná televize, nebyla tam možnost komunikovat My jako výbor pro občanské svobody bychom eh, si měli položit otázku, proč bychom neměli těmto mladým lidem, kteří tam eh, pobývají, koupit například televizi. To není vůbec žádný velký výdaj. A z naší strany, ze strany poslanců Evropského parlamentu, by to, myslím, bylo pěkné gesto, kdybychom těm mladým lidem věnovali televizní přístroj. A dále, právo na informace, právo na právní pomoc. Tady mě napadá taková myšlenka, proč bychom například nemohli stanovit jakožto povinnost to, aby existovaly seznamy dárků, které je možné věnovat migrantům. Tak, aby migranti dostali jakýsi dárkový balíček na uvítanou, když se vylodil našich břehů, a aby také tam byly informace o, je, o jejich právech a také o právu na právní pomoc. A další záležitost. Čekací doby. Doby tedy na vyřízení žádosti o azyl. Čas v určitých případech to trvá až 8 měsíců. Pak dojde například k tomu, že po roce dojde k odmítnutí žádosti a pak samozřejmě přistěhovalec často zbolí cestu ilegality. A proto si myslím, že my, jakožto Evropané, bychom měli učinit více, zejména pro nezletilé. Často v těchto italských střediscích eh, pobývají 8-9 leté děti. Eh, a když je jim potom 18, tak buď utečou, anebo jsou vyhoštěni. Veškeré tyto mechanismy je nutné prověřit, zrevidovat, podívat se na to, zafungují, co je to správné. Myslím si, že opravdu je tam řada mechanismů, které představují přímou cestu do ilegality. A poslední otázka, týká se to oblečení. Dříve, než jsem viděla ta střediska, tak mě nebylo jasné, že například migranti neustále mají totéž oblečení, jsou to ty též věci, v jakých přijeli po v moři. Já jsem s nimi hovořila a ptal jsem se jich, tedy těch migrantů, odkud máte své oblečení. A oni říkali, to máme z popelnice. Z těch velkých kontejnerů, do kterých eh, dávají charitativní organizace, nebo ve kterých zvírají charitativní organizace odložené šatstvo. A já se tedy ptám, je to správné, aby člověk musel po měsíce nosit též oblečení, které měl na sobě přesně v okamžiku, kdy se vylodil v Itálii. A když toto oblečení již mu nemůže posloužit, tak pak musí si tedy vybírat nové šatstvo v kontejnerech. E, to přeci nejsou zločinci, jsou to žadatelé o azyl. Jsou to lidé, kteří si požádali o mezinárodní ochranu nemají finanční prostředky, nemají ani jedna euro na to, aby si koupili lístek na autobus nebo aby si mohli zatelefonovat. Proto si myslím, že je důležité, abychom si zvážili, jakým způsobem můžeme těmto lidem poskytnout podmínky důstojné člověka. Nacházejí se v Evropě, na našem výsostném území a my bychom jim měli nabídnout život, za jaký bychom jak za jaký se nebudeme muset stydět. Děkuji, paní Gantz. Stručný komentář. Já si velmi vážím toho, že si že projednáme tento další bod pořadu jednání. Já jsem nebyla členkou delegace, ale je tu další věc, další věci, které, o chvíli by bylo možné mluvit. Slyšeli jsme o občanských iniciativách a to bylo velmi pozitivní ty iniciativy jsou velmi silné místně. A další od 17. srpna již tam nepřiplouvají další lodi. A myslím, že to můžeme využít jako precedens. A myslím, že to pro nás pro všechny velmi důležité, i když jsme nebyli součástí delegace, že jsme dostali tyto informace a viděli jsme to, slyšeli jsme to. Děkuji. Nicolino. Sí, grazie, presidente. Quando Děkuji, pane předsedo. Když eh, Simon Buzutil, tedy když jsme já a Simon Buzutil, když my společně jsme jménem EBP požádali o to, abychom se mohli zúčastnit delegace na Sicílii a Lampedusu, tak eh, jsme to udělali proto, abychom získali ten obrázek, který jsme v podstatě nyní získali. Bylo zařečeno, že to byla opravdová, autentická návštěva, že jsme se setkávali s lidmi, že jsme viděli osudy zoufalých osob. Opravdu musím říct, že byla to opravdová návštěva, dobrá návštěva. Vedení delegace bylo výborné a velice dobrým způsobem bylo podpořeno prací sekretariátu a myslím si, že je nutno říci, že mnohé věci v rámci té návštěvy odpovídají našim očekáváním, některé ne až tak docela. A tady je potřeba se podívat na to, co bychom mohli vylepšit. Například tím mám na mysli krátší doby vyřizování žádostí o azyl. Ale rovněž je důležité říci, že Lampedusa není místem, kde by mohli uprchlíci setrvávat dlouhou dobu. Paní Vikstrémová, tedy naše vedoucí delegace, já ji takto oslovuji, i když vlastně naše návštěva již skončila. Jak jsem jí řekl, na Lampeduze by ti měli lidé zůstávat 48 hodin a pak by měli být přepravováni někam jinam. Je nutné, abychom mm, nutně eh, hovořili s italskými úřady v tom smyslu, že je možné ten přístav znovu otevřít. To středisko, které jsme navštívili, bychom, eh, by mohlo být modernizováno. Bylo se řečeno, že Sicílie je modelem solidarity. Jsme navštívili Sicílii, projeli jsme téměř celý ostrov. Byli jsme v Mineos, Paní Borsellino, já jsem nic neřekl. Byla to téměř křížová výprava na Sicily. No dobrá, to dnes zrovna není model hodný na vývoz. Pane předsedo, viděli jsme dvě střediska, Viaggio Conte a Emergence. A my bychom se měli postarat o to, aby tato střediska, Simon Buzutil, a další kolegové tam byli, paní Borsellino, Matiny. Všichni ti, kteří tam byli s námi, to viděli na vlastní oči. Měli bychom zahájit pilotní projekt pro toto středisko, například v partnerství s ostatními členskými státy. A v rámci tohoto projektu bychom se mohli postarat o to, aby jsme dokázali pomoci v nouzi tisíci či dvojma tisícům osobám a ti by se měli setkávat se strukturami, které jim budou schopny nabídnout život důstojný člověka. Nyní máme v Itálii technickou vládu, ministra vnitra, který eh, s námi možná bude více komunikovat než ten předevší, možná zavítá i mezi nás do Evropského parlamentu a pokud ano, velice by nás to potěšilo. So I beg you... Chtěl bych nám připomenout, že nyní by mělo začít zasedání koordinátorů. Takže všem členům, kteří se ještě budou vyjadřovat, připomínám, aby toto zohlednili a aby nepřekračovali vyhrazený čas. Takže pan τα Φιαλντελέδες. Χρειαστεί επανάληψη αν περιέγραφα και εγώ αυτά τα οποία έχουμε δει. Děkuji, já nemusím opakovat to, co už bylo řečeno. To, co jsme viděli, již nemusím popisovat. Eh, já bych chtěla velice poděkovat Cíli, ona nám tady poskytla velice podrobný popis a rovněž děkuji ostatním kolegům. Chtěla bych zdůraznit zejména dvě věci. Občanská společnost na Lampeduze nám řekla, že je to velice důležitá věc. Eh, jde o požadavek že má toto středisko pozměněno v něco jiného, že tam tedy nemají zůstávat uprchlíci po celé dny s cílem zjistit identitu a tak dále. Ne, má se z toho stát eh, jakési centrum, středisko prvního přijetí, kde se vyřídí pouze ty nejnutnější věci a uprchlíci potom budou předáváti dalším specializovaným detenčním centrum, kde potom eh, budou provedeni na veškeré ty další specializované úkony. A další věc, a rovněž se o tom již zde hovořilo. Jde o to, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout toho, aby ten přístav, který byl prohlášen za přístav, který není bezpečný, z, jakým způsobem bychom mohli tento přístav znovu otevřít. Jistě má to zemědělské, promiňte, zeměpisné důvody, že tedy většina uprchlíků se vylodí, plují na Lampedusu. Je ale všem důležité, aby ten přístav byl znovu otevřen, aby to byl bezpečný přístav. Děkuji. Děkuji paní Angelíli. Děkuji zcela stručně. Je mi líto, že jsem se nemohla zúčastnit návštěvy delegace, ale musím podotknout, že se že mám velice dobré informace o situaci na Lampeduze. Já jsem tam byla v rámci návštěvy Červeného kříže, bylo to v březnu, v době, kdy E, tam e, byla velice napjatná situace, bylo to opravdu situace nouze. A já společně s kolegyní Jakolíno jsem založila, my společně jsme založili pilotní projekt, který byl zhodnocen pozitivně, a to ze strany komise. A komise ve čtvrtek to zapojí do svých úvah projektu jsme se soustředili na nezletilé, a to na základě slučeností, které jsme nasbírali na Lampedůze a v dalších střediscích, jak říkám, viděli jsme to na vlastní oči, jak velkou práci odvádějí na místě nevládní organizace. A proto tedy jsme zahájili ten pilotní projekt pro nezletilé a musím říct, že je to velice důležité. Paní Borsellini, chtěla byste se k tomu také vyjádřit, ale prosím o maximální stručnost, pouze věci, které vám nutně leží na srdci. Ano, děkuji. Já jsem se chtěla ještě vyjádřit k Lampeduze. Došlo tam tedy zničení centra, ale vlastně nebyly zničeny pevné změné domy, byly to takové, byly to takové nouzové ubytovny provizorní, takže by neměly být velký problém je znovu zrenovovat. Ale jak bylo řečeno, Lampedusa by mělo být středisko, kde eh, uprchlíci zůstávají pouze 48 hodin a pak eh, jsou předáváni někam dál, jakési přechodné středisko. Ta situace, že přišel obrovský počet uprchlíků, souvisí rovněž s tím, že tam zůstávali uprchlíci, nebyli předáváni dán E, středisko potom bylo přeplněné, nebylo schopno přijímat další uprchlíky. Oni by v nejhorším případě byli schopni přijmout pět tisíc lidí, ale tam přišlo mnohem více osob než pět tisíc. Nedostatky, ano. Nechci se zde zmiňovat o těch různých záměrech či úmyslech. Prostě ta organizace nebyla dobrá, ta plavidla přijížděla, nemohla odjíždět dál, protože bylo špatné počasí. v normálním případě. Je tam v červenci a v srpnu skvělé počasí, někde dokonce i v zimě, ale právě v této době bohužel ne. A proto tam opravdu nastala situace nouze. A musím říct, že média to také poněkud zneužila. Momentálně již tedy nepřiplouvá tolik lodí, počasí je špatné. Několik lodí pravděpodobně na cestě je k Lampeduským břehům, ale je možné, že nakonec nepojedou na Lampeduzu, že si zvolí jiný přístav a bohužel pravděpodobně to asi povede i opět i k tomu, že dojde k obětem na životech. Navštívili jsme středisko, bylo to již zmíněno, kde bylo velké množství dostatků, pak jsme zase navštívili velice pěkné středisko, které bylo přesně opakem. To byly takové malé, pěkné domečky. Byly to domky, které byly původně vystavěny pro americkou vojenskou základnu. Pak jsme tedy navštívili to centrum Kára, jak bylo řečeno. Je to v podstatě velice pěkné místo, ale je to tak velice špatně spravováno jistým družstvem, které to spravuje nyní asi měsíc. A mám pocit, já nevím, jestli to říkám přesně správně, ale mám pocit, že ta kooperativa, to družstvo, které to nyní spravuje, že bylo dokonce již zažalováno a povoláno před soud. Takže to je taky zajímavý aspekt. A rovněž by bylo zajímavé vědět, kolik stojí jeden uprchlík veřejnost denně. A je třeba se postarat o to, aby se něco stalo eh, s ohledem na ty doby vyřizování žádostí, to je těch 8-9 měsíců. A na závěr chci poděkovat, a nejenom za svou osobu, chtěl bych poděkovat zejména eh, námořním úřadům, které se na Lampeduze Eh, vždy zasazovali o to, aby po moři mm, jezdili hlídky a to za velice často extrémních podmínek, někdy za téměř nemožných podmínek. A rovněž děkuji italskému lidu. Takže závěrečný komentář, paní Wikström. Ano, velmi stručná závěrečná informace. Ano, je tu mnoho úkolů následných pro každého z nás. Musíme se zabývat nejasnostmi, jak už jsem uvedla ve stručné prezentaci. To budeme dělat postupně, abychom získali globálnější představu o tom, co se tam děje. Chci poděkovat eh, Taně Fajon za fotografie, ona byla naší fotografkou. Chci poděkovat Heleně a Marii ze sekretariátu, jste skutečnými hrdinkami a chci poděkovat politickým rádcům, kteří nás doprovázeli. Chci poděkovat všem kolegům za heroický výkon. Nejdříve jsme říkali, to je skutečně tak nabitý program, že budeme muset podstoupit velké oběti, ale zúčastnili jste se velmi užitečné legace a všem vám velmi děkuji. Ještě než odejdete, poslední část našeho jednání. Nyní nastanou, nastane jednání koordinátorů, ale chtěl bych dát do zápisu jsem k tomu, že jsem byl zvolen v červnu 2009 poprvé poslancem EP a byl jsem poctěn tím, že jsem byl zvolen předsedou eh, výboru Libe a spolehal jsem na dobrou vůli a spolupráci každého z vás. A díky dobré vůli a spolupráci našich